Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre place. kolegové, milé kolegyně, prosím, usaďte se. Eh, náš pořad jednání je velmi nahuštěný. séance est ouverte. Děkuji, a zahajuji dnešní jednání. Dnes máme celou řadu schůzí, neboť výbor pro rozpočet. Eh, budeme mít dnes odpoledne, zítra dopoledne i zítra odpoledne. Eh, musím říct, že zítra dopoledne budeme mít relativně dlouhý úsek, kdy se budeme věnovat situaci agentur. To bude mezi 9 a 12 hodinou a my doufáme, že nám bude stačit hodina 30. Takže já navrhuji, abychom zítra dopoledne začali ve 9.30, ale pak skutečně o půl desáté přesně. Doufám, že souhlasíte s navrženým pořadem jednání. Ovšem, bod číslo 8, systém EU pro cestovní a povolení ETIAS. E, pan Depré e, zde dnes večer nemůže být a proto e, nás poprosil, abychom se k bodu 8 vrátili zítra dopoledne mezi půl jedenáctou a tři čtvrtě na jedenáct. To je tedy změna pořadu jednání, kterou provedeme. Jinak předpokládám, že z vaší strany k pořadu jednání žádné další poznámky nejsou a tímto je pořad jednání přijat s změnami, které jsem právě stělil. Vědnávací tým našeho výboru pod vedením paní Garcia Sabal projednal dvě legislativní témata, které se týkají externího investičního plánu, tedy externí mandát Evropské investiční banky a fond pro vnější akce, záruční fond pro vnější akce. Zde na dialogu s radovou komisí posud ovšem nešlo, nedošlo k schodě a proto budou vyjednávání pokračovat po přestávce. My na naší další schůzi se k tomu vrátíme. Bohužel, i když paní zpravodajka se tomu velice věnovala, nepodařilo se dospět ke konsensu. To bylo tedy jediné sdělení z mé strany a tím se dostáváme k workshopu. Je to seminář na téma zemědělství a rozpočtový roční rozpočtový proces, jak roční rozpočtový proces, včetně pozdního návrhu na změnu funguje v oblasti zemědělství. Seminář jsme zorganizovali na dost poslanců z výboru pro rozpočet a doufám, že, mé, že održíme detailní informace o tom, jak funguje okruh dvě ročního, ročního rozpočtu, zejména jak vypadají opravné dopisy k návrhu do, eh, rozpočtu v oblasti zemědělství, který předkládá a schvaluje komise každý podzim. Vždy máme opravný dopis a proto jsme se rozhodli, že budeme mít tento workshop ještě před lední přestávkou, nebo chceme poskytnout eh, možnost poslancům našeho výboru získat relevantní informace k tomuto tématu a to před datem, pro změnu rozpočtu. Letos je to 31. srpna. Charakteristiky rozpočtu pro zemědělství spočívají v tom, že rozpočtový rok začíná 16. října roku N, tedy N-1, a končí 15. října roku N, To je taková, takové specifikum eh, rozpočtu pro zemědělství a proto vždy budou existovat eh, k tomuto rozpočtu opravné dopisy, kde samozřejmě realizujeme doporučení našeho parlamentu. Panu Heslerovi bych velice rád poděkoval, který, jak víte, mezi nás přišel z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova z Evropské komise a pokusí se, abychom lépe pochopili právě celou tuto proceduru, která se týká ročního rozpočtového procesu. Poté samozřejmě budeme mít možnost vyslechnout si naše odborníky, budeme mít předtím ještě možnost vyslechnout si naše zpravodaje, k tomuto tématu pana Aliho a pana Hašvoce. Pan Ali bohužel dneska odpoledne mezi námi nebude a právě proto mi předložil takový zajímavý dokument, takový dokument, který se týká právě rozpočtu v oblasti společné zemědělské politiky a zároveň celého tohoto výročního procesu, to znamená vůbec diskuze ohledně metody tohoto, eh, této tvorby rozpočtu. Já bych vám předložil kopii tohoto dokumentu od kolegy Aliho, abyste se mohli samozřejmě podívat eh, podrobně na veškeré informace a slovo dostane potom samozřejmě pan Richard Ashworth, který je spolu s pravodajem. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Jak víte, tak eh, dneska budeme právě hovořit na našem slyšení o tom, jak funguje roční rozpočtový proces v rámci zemědělství. Kolegové a kolegyně požádali o tuto diskuzi, protože mm, to obsahuje mnoho technických podrobností, často složitých, komplikovaných a právě proto jsme nesmírně rádi, že pan Georg Hausler je mezi námi a podívá se podrobně na to, jak tento proces, jak tento mechanismus funguje Možná to je ještě konkrétněji zajímavé pro naše kolegy a kolegyně, jelikož lepším způsobem porozumí tomu, jak tyto nástroje mohou reagovat na problémy, které se týkají tohoto odvětví právě v tomto období víceletého finančního rámce, kde se potýkáme s tolika problémy, například zákaz eh, ruského obchodu, globální problémy, volatilita cizích měn, to všechno má dopad na příjem našich zemědělců. To znamená, že i ten mechanismus financování pro zemědělství musí nalézt dostatečnou pružnost, aby reagoval na tuto problematiku a aby ho celé odvětví bylo schopno podporovat. Právě proto se nesmírně těším na prezentaci pana Hauslera. Kolegové a kolegyně by možná měli pochopit i to, že jsme vlastně již za polovinou tohoto víceletého finančního rámce a právě proto si myslím, že by bylo vhodné, abychom v tomto druhém období mohli pohovořit o tom, jak tyto nástroje budou moci reagovat na výzvy do budoucna. Já zde mám několik poznámek a argumentů, se kterými bych rád vystoupil, ale možná až po přednášce pana Hauslera určitě bude potom i možnost si s ním pohovořit osobně. Zatím bych rád řekl, že se velice těším na jeho prezentaci. Děkuji. Výborně, říká pan mm, předseda. A takže my uspokojíme vaši netrpělivost a nyní již dávám slovo panu Hauslerovi, který má slovo, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, Děkuji za to, že komise má možnost vystoupit k tomuto technickému tématu, znamená rozpočet pro zemědělství a rozpočtový proces. My jsme se snažili připravit prezentaci, která pokrývá všechny tyto hlavní prvky a já se omlouvám pro některé z vás eh, to bude známé téma, možná trošku nadbytečné, ovšem některé informace jsem právě chtěl začlenit tímto komplexním způsobem do naší prezentace, abyste lépe porozuměli, jak to vypadá u rozpočtu. Ten první slide v podstatě takové dva hlavní prvky společné zemědělské společného zemědělského rozpočtu a to je Evropský fond, Evropský záruční eh, fond EAGF, to znamená přímé platby a výdaje tržního charakteru. To jsou nediferencované platby. Toto je nesmírně důležitý prvek pro vaši výroční diskuzi. A potom je to Evropský fond pro rozvoj venkova, to znamená, to jsou veškeré projekty, které se týkají venkova. To jsou diferencované platby, hm, podobně, jak to vidíme u strukturovaných fondů. Jeden konkrétní prvek, který podle mého názoru není dostatečně zúrazněn, jsou i různé ještě vedlejší příjmy, které jsou nesmírně důležité, o kterých se nehovoří a které jsou velice důležité mm, pro stanovení rozpočtu. To znamená ty přiřazené <clears throat> příjmy, které jsou součásti tohoto rozpočtu jsou výsledkem různých finančních úprav nebo z důsledku různých nesrovnalostí. V minulosti to byly například různé daně poplatky za mléko. V loňském roce to bylo os, více než 800 tisíc eur a rovněž to byly přebytky z minulých let. Toto jsou klíčové informace, klíčové prvky důležité pro tvorbu rozpočtu. Čili my se nejprve podíváme na potřeby. Na potřeby eh, ro, eh, daného rozpočtu, připravujeme návrh takového rozpočtu a od toho ty přidělené nebo už ty očekávané příjmy odečteme a můžeme toto, tento výpočet provést. Většinou to má dopad na ty skutečné potřeby, které o kterých se hovoří eh, často i v Evropském parlamentu. Pokud jde o finanční zprávu, velice rychle ten záruční fond, no, budu mu teda říkat EAGF. Toto je nesmírně specifický prvek rozpočtu v oblasti zemědělství nejde totiž o rozpočet, který se týká toho běžného roku a to má samozřejmě i dopad eh, na to, na tvorbu nebo na to, jak vypadá potom ten finální rozpočet. Čili jak to vypadá? Vypadá to tak, že členské státy platí beneficientům, tam připraví určité deklarace v tomto ohledu a komise přeplácí potom ty výdaje za daný, daného státu za daný měsíc. Samozřejmě, že to trvá určitou dobu, takže je tam taková časová prodleva tři měsíců mezi eh, tím, kdy obdrží finanční prostředky stát a potom samotný zemědělec. To je velice důležité především na podzim, protože my právě v září připravujeme takový ten opravný dopis, aniž bychom měli k dispozici finální informace ohledně těch posledních prohlášení či de- eh, deklarací jednotlivých států. To období běží od 1.9. do 15.10. Evropský parlament i rada jsou v tomto období hodně frustrováni, protože nej, to očekávají tento opravný dopis. My ještě nejsme schopni ho ale připravit, protože až 27. října máme veškeré informace k dispozici. Já vím, že toto jsou technické záležitosti, ale je to záležitost, která má velice důležitý politický dopad i v tom, v tom období rekonciliačního výboru. Vy víte samozřejmě, že se pravidelně setkáváme, já bychom eh, aktualizovali eh, plnění na měsíčním základě, to jsou takové ty schůzky včasného varování. A nyní eh, ten Fond pro rozvoj venkova EAFRD. Tam je to systém trochu odlišný, tam máme tyto deklarace pouze čtvrtletně a poslední čtvrtletí které je deklarováno, se poté objeví v tom rozpočtu N plus 1, což má jistě dopad e, i na rozpočtový, samotný rozpočtový proces. Pokud je o návrh rozpočtu pro rok 2018, dovolte několik aktuálních informací. Tam očekáme 1,8 miliard v oblasti pladeb E nyní je to programovací období e, v plném běhu. Tyto finanční prostředky jsou nyní rozděleny 50 na 50 e, protože, jak víte, tak v oblasti venkova jsou různé různá opatření, která jsou spojená s přímými platbami nebo vypadá jako přímé platby, jsou to výroční platby mm, pro zemědělce, které se potýkají s problémy, například pro posílení stability, větší předvídatelnost, což nám poté pomáhá i v tom rozpočtovém procesu a ta, těch druhých 50% jde na letá opatření, podobně jako u strukturálních fondů. Na počátku daného období to trvá trochu, než se rozběhne eh, toto financování a jakmile eh, to běží, tak to nové, tak to pravidlo N plus 3 poté běží dál a zasáhne a i do dalšího víceletého rámce. Tento graf vypadá trochu komplikovaně, v podstatě je to jednoduché. Jestli dovolíte, ty barvy bych vám vysvětlil. To je změna společné zemědělské politiky po jednotlivých dekádách. Žluté a červené, to jsou stará opatření, export, refinancování a zásahy do trhu. Tak vypadala SZP v minulosti. A nyní jsou to od roku 2007 relativně stabilnější rámce. Většina je v zelených barvách, přijme oddělené platby, Některé představují rozvoj venkova. A pokrývá to velikou část výdajů SZP. Měli bychom to zúrazňovat, protože vidíme, jak se politiky mění v průběhu let. Jeden prvek tohoto grafu bych rád zdůraznil. Vypadá to trochu, jako kdybychom navýšili rozpočet. Já, jestli dovolíte, a já už jsem o tom hovořil i v minulosti a teď bych to rád objasnil, SZP kdysi totiž představovalo 70, dokonce možná víc procent evropského rozpočtu. Na konci tohoto období se dostaneme na 34 čili ten relativní nárůst v číslech je poté proporcionálně snížen s ohledem na důležitost rozpočtu SZP v celkové architektuře, v celkové stavbě rozpočtu. A dále vidíte na tomto koláči, jak to vypadá v rámci stávajícího víceletého finančního rámce. Finální rozhodnutí po finálním rozhodnutí interinstitucionální eh, dohody mezi vámi a radou eh, až do roku 2020 38% to je v průměru ZP hodnota, 34 jsem se zmínila, ale to bylo 34, jak jsem se zmínila, to je na konci období, čili 38, to je takový průměr. A pak tam vidíte další důležité části, prvky v rámci vinceletého finančního rámce. Nezapomínejte na tyto čísla 277 pro tržní a přímé zásahy. 88 to bylo až od roku 2011 pro rozvoj venkova. A když se podíváme na ten další slide, tak tím se celá ta situace mění. A proč? Protože členské státy měly možnost eh, toho přenesení financí z jednoho do druhého pilíře. Tady vidíte detailní čísla, které představují výsledek těchto transferů po jednotlivých členských státech. Nebudu zacházet do podrobností, ale vidíte například rok 2014 velice nízké číslo pro rozvoj venkova EAFRD. To je převod mezi dvěma programovacími obdobími. Rozhodnutí o víceletém finančním rámci padlo v prosinci 2013 pouze a nový rámec se byl zahájen 1.1.2014, což mělo přirozený dopad na to, že některé ty programy poté nebyly ještě vůbec schváleny. A to znamená, že takové to plný, ten plný běh těch programů byl zahájen až po několika letech. No a nyní, eh, jak už se o tom zmínil pan kolega, pokud jde o MMF, Myslím si, že v současné době, protože jsme právě dostáváme do toho období v přímých platbách, jsme na tom dobře, to bylo 90. 7,8 to plnění. To je skutečně obrovské číslo, když si uvědomíme ty velké změny. My i tam očekáváme ale zlepšení. Uvidíte, jak to vypadá pro rok 2018. Tam jsou ta čísla ještě vyšší. Pokud jde o samotné trhy, tam je důležité si uvědomit, eh, jak to vypadalo v posledních letech. Jednak to byl ten ruský zákaz v oblasti obchodování, narušení trhu. 1,7 miliardy jsme museli uvolnit eh, jakožto zvláštní financování tohoto sektoru, především pro ovoce a zeleninu, jakož i mléčné výrobky a masné výrobky. Já vím, že vy jste to velice bedlivě sledovali, když jste tyto platy, platby připravovali a schvalovali. Samozřejmě, že je tam eh, vidíme například i to, že došlo ke snížení těch přímých pladeb. V tom následujícím období eh, snažili jsme se vytvořit ten krizový fond, ten jsme zatím nevyužili, protože jsme tyto platby, dodatečné platby našli v jiném rozpočtu. A pokud jde o rozvoj venkova, tak tam 2007 až 2013 toto období je opravdu dobré. 64 ukončeno. V roce 2016 jsme na tom byli ještě lépe, čili myslím si, že velice brzo ukončíme skoro všechny tyto, dokončíme tyto všechny programy. Proč jsou ještě některé vřené? Protože pokud je tam zatím ještě nedostatečné vypořádání daných účtů, tak ten program prostě nemůže být dokončen. Čili toto vlastně neznamená, že ty projekty nebyly ukončeny, byly většinou ukončeny, ale prostě čekáme, aby došlo ke clearingu jednotlivých účtů, zúčtování. V tom novém období 2014 až 15, eh, tam máme více než 118 programů. Víte, že tyto programy jsou většinou eh, na takovém tom ročním základě e, různá opatření, e, investiční projekty, platby pro zemědělce, to, co je programováno, plánováno na několik let. Důležitým prvkem, o kterém bych se rád zmínil, a z čeho bychom mohli ještě těžit, <clears throat> ty platební agentury, designované agentury jsou opravdu nesmírně stabilní v tomto sektoru. To znamená, že si udrželi svou akreditaci, což je velice důležité, protože nám pomohly dostat ty projekty, ty nové projekty právě na tu cruising speed, to znamená na ten plný běh. To, tyto, eh, tato infrastruktura je prostě stabilní, což je velice důležité u jiných například strukturální fondu právě toto byl problém, protože některé z těchto platebních agentur eh, nebyly vůbec ani implementovány do dnešního dne. Čili mohl bych říci, eh, že jsme na tom dobře, pokud jde o rozvoj venkova, 19% již máme pokryto po prvním čtvrtletí 2017, co si myslím, že skutečně je takové zdravé číslo. A nyní podrobně na tuto tabulku, jestli dovolíte, bychom se chviličku podívali, co je důležité ve srovnání s rozpočtem pro rok 2017. Tam vidíte mínus v oblasti intervencí 531 milionů. To jsme využili v roce 2017 v oblasti mléka, mléčného sektoru. Tento sektor ale je na tom nyní již dobře a nepotřebuje žádnou další podporu. To je důvod, um, k, um, právě který vedl k, té, k tomu značnému snížení. 247 milionů, které se očekávají um, v oblasti přímých pladeb, to je ten rozdíl proti roku 2017, to je číslo eh, očekávaného plnění u těch přímých pladeb. A 1,7 miliard to, jsou ty očekávané výnosy v důsledku toho, že tam ještě čekáme na informace o zúčtování, o clearingu, které se vrací k tomu běžnému procesu. Jak víte, tak jsme tam u těch finančních oprav eh, měli veliké spoždění, což znamenalo, že jsme v těchto oblastech měli extrémně vysoké, vysoká čísla. Nyní se naštěstí vracíme zpět k běžnému procesu. Proto jsme to mohli zredukovat. A samozřejmě, že je zde i drobná redukce těch prostředků, které jsme převedli z roku 2017. Já rád bych to tady ještě shrnul. Nepotřebujeme zavést žádná krizová opatření v oblasti skotu. 71 milionů, tam jsme prodloužili ten program pro ovce a zeleninu po té ruské krizi, u přímých pladeb. Tam to probíhá běžným způsobem a rychlostí. Doufáme, že to vydrží relativně bezpečné v celém tomto období. Členské státy využili rovněž určitou flexibilitu pro zlepšení plnění. Čili vidíme takový drobný pokles v těch potřebách, ale to neznamená, že by jsme tam utráceli méně, znamená to prostě pouze, že je tam méně eh, toho očekávaného příjmu pro rok 2018 na základě stávající informací. A pokud jde o rozvoj venkova, tam nemáme žádné dodatečné požadavky pro programaci údajů 2013-2017. Věříme, že rozhodnutí, která očekáváme v roce 2017, se budeme moci pokryt stávajícími platbami a programovací období 2014-2020. Tam již to běží, jak jsem řekla, navýšení o 5,7 v oblasti pladeb a to je stabilní číslo. celém tomto období. A taková drobnost politického charakteru. Eh, tento fond pro rozvoj venkova přispěl i pro Evropský fond eh, složek Solidarity, takový drobný, drobná částka, ale hm, prostě jenom abyste věděli o tom, že jsme to využili z tohoto fondu. A tím se dostávám úplně k poslednímu slajdu, a to je finanční kázeň. procedura nebo proces byl stanoven v roce 2011 na úrovni 400 milionů, což musíme, to je ta krizová rezerva, tím, že redukujeme přímé platby každoročně pro zemědělce. Je tam velice konkrétní proces, který nám jasně říká, kdy máme přijít s tímto návrhem, kdy se to bude projednávat na radě, kdy na parlamentu. A v posledních letech bych rád řekl, že to byl velice jednoduchý proces se všemi institucemi a nechci vám skrývat, že je to proces, který my jakožto komise bychom rádi zjednodušili, protože to sice nepředstavuje žádný problém v realitě, ale je to taková obtížná procedura či proces v těch oblastech, kde již máme společnou dohodu a zdá se, že tato čísla ani nejsme schopni měnit, protože jsou založena na velice precizním výpočtu. Členské státy s tím mají problémy, protože je to nástroj značně obtížní pro řízení, jsou tam určité výjimky pro malé zemědělce, ale ne všechny členské státy k tomu přispívají. Čili, pane předsedo, to bylo eh, pár slově vše. Eh, tak to vypadá stávající situace. Doufám, že jsem to nějak nepřehnal s nadbytečnými informacemi. Já vím, eh, že mě, o některých máte značné povědomí a budete-li si přát, v některým mohu říct ještě mnohem více. Děkujeme, pane řediteli, děkujeme vám za toto technické vystoupení. A je to vlastně i škoda předsedám pro zemědělský výbor by se rád zúčastnil tohoto slyšení. Ovšem, bohužel, naše práce je organizována nesmírně složitým způsobem a my prostě samozřejmě nechceme, abychom zasahovali do nějaké hierarchie různých programů, různých aktivit. Prostě nám leží na srdci spíše ty metody a postupy, Samozřejmě, že mezi námi jsou i členové výboru pro zemědělství. Čili děkuji vám, děkuji vám za velice jasné vystoupení, za všechny informace, užitečné informace, které jste nám přednesl. Jistě zde padne mnoho otázek a proto otevírám diskuzi. Máme tak asi 30 až 35 minut k dispozici. Vezmeme vždycky takovou sadu pěti, šesti otázek a pak vás poprosíme, pane řediteli, o odpověď. Pan Schwartz je prvním. Uh, thank you, uh, Děkuji, pane předsedo. Uh, měl bych takové tři, čtyři body tady k tomu. Nejdříve pár komentářů hovoříme o EAGF na úrovni spojených, eh, na úrovni členských zemí. Eh, tam eh, máme výrazné problémy se spožděným platbami zemědělců. Můžete se vyjádřit tedy k tomu nějak vyjádřit. Prostě mezi členskými zeměmi jsou velké rozdíly, ale zajímá mě zejména jeden, kde je to opravdu velké spoždění. A druhá věc, druhá věc, eh, a to se týká tedy eh, zemědělského rozpočtu samozřejmě, tam eh, to jsou, to, to je to vyučtování. A další, já jsem zpravodajem pro zjednodušení zemědělské politiky a současně pracuje na revizi finančního nařízení. A tady by mě zajímalo, co to můžete říct, protože vím, že zjednodušení to je velice eh, zajímavá a důležitá věc. Pokud se týče eh, auditní zprávy, tak tady to zjednodušení a podobně, to, to vždycky vede eh, jaksi k velkým problémům, čili co byste mohli říct k tomu. A poslední komentář se týká toho grafu, Eh, který byl velice užitečný a ukazuje, mm, jak se změnilo financování společné zemědělské politiky eh, za řadu let. Zajímavé, v roce 1957, eh, když začala společná zemědělská politika, de facto ta politika byla víc než 90% celého rozpočtu a jsme na nějakých 34%. Všem to znamená, Eh, ovšem, že to je mm, toto, eh, toto je eh, vlastně z jednoho procenta členských zemí, takže těch 58 milionů to je zřejmě víceméně konstantní částka. No a pak je tady otázka Brexitu, to je vlastně taková desetimilionová díra v rozpočtu, která tím vznikne a e, ať už bude jakékoliv e, budoucí uspořádání mezi EU e a mm, také Velkou Británii, což by mohlo být mezi Norskem, to znamená, to jsou prostě určité příspěvky a druhým extrémem by byly by bylo placení vysokých cel, což vlastně by tu velkou díru de facto zase zaplnilo. Ale pak tady máme ještě další prioritu a to je eh, mládež, eh, růst, migrace, bezpečnost a samozřejmě tady je důležité plánovat s ohledem na eh, výsledky. Já se chci vyjádřit hlavně k té společné zemědělské politice, což eh, má tedy několik eh, cílů. Za prvé tedy udržitelné zásobování eh, potravinami pro půl miliardy lidí. V době klimatických změn to není úplná samozřejmost. Ale pak musíme říci, že z technického hlediska tam už po mnoho let nedošlo k žádnému nějakému pokroku. Takže pokud se týče těch nástrojů, které používáme ve společné městské politice, měli bychom najít způsoby, jak zvýšit tu eh, výkonnost eh, a výnosy. A myslím, že ten současný mechanismus eh, tady moc nepomáhá, poněvadž tady máme de facto ten systém single payment a a tady skutečně není vůbec žádný vztah eh, mezi eh, tedy touto platbou a produktivitou. Přičemž eh, investovat do znalostí, výzkumu, marketingu, podpory a tak dále, to by bylo možná něco jiného. Takže myslím, že ten, ta přímá finanční podpora, což je takový, abych tak řekl, tupý nástroj, tak by bylo lépe do budoucna, abychom pomohli farmářům, aby byli schopni si pomoci sami. A dále je tady otázka životního prostředí a pilíře dvě. Eh, skutečně eh, měl by se platit eh, producentům za to, že vykonávají určitou společenskou funkci, ale ta situace se velice liší mezi regiony. A proto tedy mám otázku. Máme něco v pilíři dvě, část je ve spolufinancování a samozřejmě eh, je třeba držet se eh, toho principu ekvivalence a tady není důvod, aby to zůstalo v tom pilíři dvě. Ale za B eh, tady by bylo možné jít cestou většího spolufinancování, to znamená redukce celého rozpočtu. No a pak tady máme eh, další eh, řešení rizik, eh, jako nemocí zvířat, klimatické události a podobně. A čili tady je de facto prostor pro hybridní nástroje, to znamená nějaké pojištění, které by bylo kombinované veřejno-privátní. A, a v souvislosti s tím tedy eh, bych ještě zopakoval eh, tu problematiku zjednodušování a skutečně eh, chybovost je skutečně nepřímo úměrná komplikovanosti nástrojů v rámci společné zemědělské politici. A to prostě tady máme nástroje, které by možná se mohly změnit v tomto smyslu v budoucí politice. Děkujeme. Děkujeme, pane zpravodaji. Ano, byly to technické záležitosti, ze kterých jste vycházel a poté jste se dostal k politickým záležitostem, to je skutečně rozsáhlé téma. Jak společná zemědělská politika, jak by se mohla stát skutečně politikou, skutečně zemědělskou a skutečně společnou? Toto je otázka, kterou si po roce 2016 klademe. Ten jsme viděli, jak to vypadalo, pokud šlo o problémy v příjmech našich zemědělců. Pan Delano má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jestli dovolíte, já bych potvrdil to, o čem hovořil pan Ashworth, pokud jde o složitost celé záležitosti. Všichni tvrdí, že by se to mělo samozřejmě do ovšem zdá se, že jsme příliš vzdáleni tomuto cíli. Je, tato politika prostě jak si <laughs> vypadá podobně jako ostatní politiky Evropské unie. A dále zde máme nejenom evropskou úroveň, ale samozřejmě i národní úroveň jaká je část odpovědnosti na obou těchto úrovních, jak bychom mohli zlepšit dialog mezi Evropskou unii na jedné straně a členskými státy na straně druhé. To je rovněž důležité téma a proto bych velice rád pohovořil i o této otázce. Samozřejmě, že ta spoždění v platbách, to bylo dramatické, opravdu dramatické především v některých zemích. Ve Francii například to mělo ohromný dopad na možnost vývozu našich produktů. Nesmíme na to zapomínat samozřejmě, že v podstatě vlastně naši zemědělci eh, musí z něčeho žít, pokud jde o subvence, pokud jde o zemědělskou politiku a pokud nejsme schopni jim to eh, umožnit, tak prostě přestanou pracovat v tomto odvětví a mladí tam nikdy nepůjdou. Ta kapacita, pokud, jde, pokud nebudeme mít možnost toho mít jakékoliv výnosy, tak mladí lidé tam prostě nikdy nepůjdou. Čili je to i to otázka samotné podstaty, jak podpořit, jak je podpořit v tomto úsilí. A dále samozřejmě, že je to spoždění, které bylo propojeno i v důsledku různých postupů, které jsou nesmírně komplikované. Já jsem měl sám možnost se podívat na to, jak to vypadá složité, především když jsme hovořili o tom druhém pilíři. Ta hodnocení XY, ex ante, ex post, další hodnocení, milion hodnocení a v podstatě bez konce tam absolutně jste se v tom totálně zaciklili, ty procesy musí být zjednodušené. Pokud se nám to umožní, pokud, se, pokud to umožníme, tak samozřejmě, že mm, se celá věc urychlí. No a společnost městské politiky bychom měli jít ještě dál. Měli bychom mít určitou možnost, která umožní našim zemědělcům překonat krizi klimatického charakteru, klimatických změn, nedostatek finančních prostředků a tak dále. Čili Samozřejmě, že to nebude pouze regulátor, který bude schopný toto všechno nějakým způsobem zregulovat, uřídit a tak dále. My prostě musíme pracovat na samotné podstatě Víte, skutečným problémem je podstata společné zemědělské politiky a zjednodušení těchto všech postupů a procedur. Děkujeme. Pan Kolmel má slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl vám, pane Hojslere, výslovně poděkovat za vaši skutečně obohacující přednášku, již to tady bylo několikrát řečeno, nutně musel být poněkud technický, to prostě jinak nešlo. Já bych se až tak nezaměřil na ty technické správní postupy, ale spíše bych se rád vrátil a přemostil to směrem eh, k přípravám příštího víceletého finančního rámce, kde jsme zahájili první jednání, jsme v kontaktu s panem komisařem Ettingerem a přednedávnem jsme se dívali na takovou medvědovou bilanci stávajícího víceletého finančního rámce. Tedy pro mě máme vedle těch, pro mě vedle těch technických aspektů nadešel ten správný okamžik to, abychom se ještě jednou sami sebe zeptali, čeho chceme vlastně dosáhnout v naší EU a čeho dosáhnout můžeme. Všichni hovoříme o tom, že je třeba odbourávat byrokracii, samozřejmě. Na abstraktní úrovni se na tom velice rychle shodneme, ale když to pak chceme skonkretizovat, tak skutečně pak musíme někde tedy něco odbourávat, vypouštět a podobně je podle mě zbytečné říkat, nebo nemá to perspektivu říkat, že chceme mít na jedné straně mnoho kompetencí, v co možná nejvíce oblastích, co možná nejvíce podporovat a zároveň říkáme, že chceme odbourávat byrokracii. To fungovat nebude, nefungovalo to celá desetiletí a nebude to fungovat ani v budoucnu. A když někdy máte tu možnost, to štěstí si promluvit se, s uh, národními určitými dvory ve svých zemích, tak oni mi řeknou, že zemědělci jsou velmi rozčílení kvůli právě té velké administrativní zátěži. Já například, když hovořím s tím účetním dvorem u nás v Bárensku, v já tam znám tu vedoucí toho referátu a ona mi říká, ty zemědělci mají obrovské množství práce a někdy na základě předpisů musí eh, čelit skutečně směšným výtkám. A my musíme tedy přiznat barvu. Buď uděláme ty přespisy mnohem jednodušší a budeme akceptovat, že v jednotlivých členských státech prostě ty věci budou jinak interpretovány než v jiných členských státech, ale přesto mohou být efektivnější. A nebo, a pro touto možnost bych byl já, my si prostě zvážíme samozřejmě ne dnes, ale až budeme připravovat další víceletý rámec, zvážíme si, kde skutečně může smysluplně EU vytvářet přidanou hodnotu. A tady se ptám i vás, pane Hojslere, kde vy vidíte například oblasti v zemědělství, v podpoře zemědělství, kde byste řekl, že podle vaší zkušenosti je tam skutečně při, nutné mít příliš velkou administrativní zátěž kde můžeme tedy podporovat relativně jednoduše a kde je to skutečně velmi komplikované. Měli bychom skutečně se pokusit si říci, že není možné, abychom jako EU se vzdali určitých věcí, protože dospějeme k přesvědčení, že to mohou podporovat členské státy sami. Já vůbec nechci, aby to šlo na úkor farmářů, ne. Ale proč musí všechno běžet přes Evropskou unii? To přeci e, je možnost, aby se některé věci podporovaly regionálně či na národní úrovni, zejména když se podíváme na problematiku států čistých plátců do evropského rozpočtu, tak si to představte si, peníze jdou nejdříve do Bruselu, tam to projde komplikovanými procesy a pak se ty peníze se vrací zpět. Pak můžeme tedy rovnou říci, zaveďme podpory na národní úrovni. Já si myslím, pokud, pouze pokud budeme mít takovýto přístup, tak se nám podaří skutečně byrokracii snižovat. Děkuji. A děkujeme. Paní Toma má slovo. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám dvě otázky na komise. Mohli byste nám vysvětlit, proč ta krizová rezerva, která byla předpokládaná po krizové období, je to sice s podívem, ale zatím nebyla využitá, i když tam bylo mnoho příležitostí, například v oblasti chovu skotu, mléčného sektoru a tak dále. Proč teda nebyla zatím využita, jaké tam byly překážky a jakým způsobem bychom se tomu mohli vyhnout mm, v více, dalším víceletém finančním rámci, co bychom měli udělat, aby se zjednodušilo využití této rezervy. Druhá otázka. Pan komisař Ettinger prezentoval ten reflekční dokument ohledně budouc, dokument ohledně budoucnosti MMF, pokud jde o renacionalizaci SZP, často se totiž o tomto riziku hovoří, pro, někteří tvrdí, proč ne, ovšem z toho druhého pohledu na druhý na druhé straně se ptám sama sebe a možná i vás, jaký by to mělo dopad na společný trh. To znamená, ta státní pomoc, která už by nebyla evropského, ale národního charakteru, Zda by to nějakým způsobem nenarušilo rovnováhu na trhu i rovnováhu mezi jednotlivými členskými státy, podobně jako ty problémy, jestli to tak mohu říci, které jsme měli i v jiných sektorech, například sociálních sektorech, fiskálním sektoru a tak dále. A ještě jedna poznámka, která se netýká pouze komise, týká se to v podstatě státu, ale víte, já Slyším, že lidi by se přáli více zjednodušení. Komise přichází s omnibusem, který by měl zjednodušení této oblasti a někteří kolegové ovšem i přesto um, předkládají další a další pozměňovací návrhy a přesto chtějí zjednodušení, takže nevím, jak to vidí. Děkujeme paní Toma, děkujeme za to, že jste poukázala na tyto protimluvy mezi námi samými. Ano, my chceme zjednodušit a poté samozřejmě všichni žádáme další a další pozměňovací návrhy a tímto perfekcionismem ty, ta pravidla děláme ještě složitějšími. A samozřejmě pak žádáme komisi, aby to nějak rektifikovala. <laughs> alors. Ta, nyní paní předsedkyně Gressle, která je spolu s pravodajkou, panem Ešfortem, která rovněž chtěla vystoupit. Ona pracovala na tom procesu zjednodušení. Děkuji mnohokrát. Já se omlouvám, měla jsem dvě návštěvnické skupiny a nemohla jsem přijít dříve. Ráda bych se zeptala komise. Vždy si všichni stěžují na kontroly a všichni se pak hledí vůči výboru pro rozpočtovou kontrolu, protože tam je ta, to jméno, samoslovo kontrola, ale podle mne jde méně v oblasti zemědělství o finanční kontroly, ale spíše o odborné kontroly a o, o běžné technické kontroly. Je tam skutečně celá řada odborných kontrol, těch 16 nařízení a cross-compliance, dále ta nařízení, které mají za cíl zajistit či prokázat dobrou odbornou praxi. Ptám se, udělala si někdy komise takový obrázek o tom, kolik těch finančních kontrol máme v oblasti zemědělcí a, a kolik eh, odborných kontrol? Děkuji. Dobře, nyní už nevidím nikoho přihlášeného do diskuze, takže nyní bych, popros, nyní bych požádal o možnost položit otázku já. Pokud je o ty technické záležitosti, když připravujeme víceletý finanční rámec, jak potom vypadá to rozdělení jednotlivých pladeb této, spole, této společné zemědělské politiky podle jednotlivých států, protože kromě příjme, přímých pomoci musíme nějakým způsobem to všechno kvantifikovat přibližně pro každý stát a každý rok eh, musí daný stát ověřit, zda opravdu získal tu částku, která byla předpokládána v rámci SZP. Čili jak se to připravuje v rámci víceletého finančního rámce a to přidělování těch částek mezi jednotlivé členské státy. A ještě takový paradox. Víte, my totiž pomáháme zemědělcům, pomáháme jim nějak vyrovnat jejich příjmy, ale samozřejmě, že to má potom dopad i na ceny. A zemědělci by si přáli vyvážit eh, ten, tyto svoje účty nejenom subvencemi, ale i cenami. Ovšem my velice často v různých těch obchodních smlouvách snižují ceny v rámci Evropské unie. Takže pokud chceme ušetřit v této společné zemědělské politice, možná bychom měli přijmout nějaký jiný pohled na produkt, na eh, dohody o volném obchodu a to, jakým způsobem to pak má dopad na produkty společné zemědělské politiky. Například zde máme prohybice nebo um, určitá regulace v oblasti pesticidů v Evropské unii když ale zakážeme některé produkty, glyfosáty, neonikotinoidy a tak dále, v podstatě by neměla spíše Evropská unie financovat výzkum v této oblasti, abychom měli k dispozici alternativy, které by nepodkopávaly eh, konkurenceschopnost evropského zemědělství. Čili toto jsou dotazy z mé strany, pane řediteli. Prosím, dávám vám slovo, abyste na tyto otázky odpověděl. Děkuji. Thank you very much, chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Byste mě eh, nyní v podstatě vsunul eh, do obtížné pozice, poněvadž eh, já jsem dnes dopoledne byl na... La, la technique, mais moi j'entends... Ano, nejenom technické záležitosti, ale ve svých volebních okrsích my slyšíme, že je to až tak komplikované, že našim beneficientům nejsme schopni vysvětlit, jak to funguje. A když je politika tak složitá, že již není vysvětlitelná, tak to už to prostě není žádná politika. Díky paní Gresle musíme nalézt nějakou možnost zjednodušení, skutečného zjednodušení těchto postupů. Takže jestli dovolíte spíše panu Hukanovi nebo panu generálnímu řediteli, abych mohl reagovat na všechny tyto nesmírně politické otázky. Jestli dovolíte, já se pokusím skutečně reagovat na všechny body, které se zazněly. Pane Šoze, vy jste to tak nějak v kostce eh, všechny ty eh, obtížné a citlivé politické otázky, o niž eh, v současné době probíhá debata. Komisař eh, Hogan slíbil, že v průběhu roku toto vloží do sdělení komise a vlastně všechny ty otázky, které jste vznesl, mm, tak se tam objeví. Ale mm, trošku přesněji tady k jednotlivým problémům. Vy jste hovořil o eh, platebních lhůtách. A nejste jediný, kdo to tady zmínil. Je to de facto eh, velice technická záležitost, ale eh, tedy ty lhůty, ale ono to zase možná není až tak technické, jak se to jeví. Parlament vždy trvá na tom, aby tady byly stanovené termíny pro výplaty prostředků farmářům. A víte, že v posledním eh, víceletém výhledu eh, se prosadily také eh, platební termíny pro druhý pilíř. To znamená, že tady si to členské země nemohou sami rozhodovat, je to stanoveno v nařízení. No a pokud se tyto lhuty neplní pro členské země, to znamená vážné následky. A vaše vlastní země v minulosti musela provést skutečně vážné úpravy, tedy a podstatě to znamenalo eh, finanční postihy, poněvadž eh, prostředky zemědělcům nebyly vyplaceny včas. Jsou tady důvody, které je třeba přijmout. Víme, že třeba eh, nejenom Francie měla velké spoždění, ale bylo to také jinde, nebo šlo první rok po reformě a eh, byly tam problémy eh, s softwarem a všechno možné. Eh, my jsme jako komise byli tolerantní, protože jsme nechtěli příliš tlačit, aby se si provádělo, když to není pořádně připravené, se spoustou a podobně. Takže tak to prostě bylo a opravdu tam byly problémy, se kterými česká země nemohla nic dělat. Jestliže tedy e, členská země e, přijde ovšem teď e, a řekne, no nám to pořád s tím počítačí úplně nehraje, tak to pro nás teď už není důvod, oprávněný důvod, aby dostali farmáři své peníze pozdě. Jo? To je pro farmáře, to je, prostě nemůžeme brát ohledy na problémy, které s tím má státní zpráva. E, pak tedy je tady problém, eh, který se říká ahral, a já jsem vysvětlil, že my nemáme problém s nesplacenými fakturami v druhém pilíři, eh, poněvadž eh, je tam toho velice málo a ta uzávěrka už je velice pokročila, takže to bude v pořádku. Co se týče zjednodušování, tak ano, my jsme nedávno předložili návrh, měli jsme tady delegovaný akt pro tuto reformu, která prošla parlamentem před pár týdny. Objevila se tam ta otázka zjednodušení a e, víme, že ten omnibus, e, že e, tam také se o tom debatovalo a i v zemědělské politice půjde hlavně o zjednodušování, přičemž výsledky se očekávají velmi brzy. Ale všichni jste zmiňovali jednu věc a to je rostoucí politický tlak na zemědělskou politiku. Komisař Hogan to od samého začátku svého mandátu považuje za hlavní prioritu. Jsou zde určité základní problémy, zásadní problémy Eh, které ovšem by nám mohly pomoci protrhnout ten začarovaný kruh eh, a získat nová ustanovení, nová, nové podmínky. Eh. Jestli dovolíte, pane ředitele, pane řediteli, paní Grasle by v tomto okamžiku chtěla ještě zasáhnout. Minulý týden ve čtvrtek ve Čtyrsburku jsem se zúčastnil vyjednávající parlamentní výběru, výboru Agri, to byl trialog, který se týká té části Omnimusu, za který je výbor Agri odpovědný. Tam jsou předloženy pozměňovací návrhy, které například eh, hektary, které mají mít One Pass Identification System bez sankcí, tak chtějí zdesetinásobit eh, tyto hektary z 0,1 hektar na 1 hektar. Ano, mohli bychom to vnímat jako zjednodušení, ale e, k čemu to povede? Efekt bude následující. Ty členské státy, které mají fungující systém, ty budou vlastně potrestány a ty členské státy, které nemají fungující systém, ty budou odměněny. Mohu se vás tedy zeptat, jaké by bylo to zjednodušení? Mám tím na, na mysli to z desetinásobení e, té svobodné plochy v rámci nedostatků a nepřesností v měření. K tomuto zcela specifickému bodu, ta nepřesnost měření 0,1, tady se projevilo, že ve většině členských států to prostě není měřící většina, kde by se bylo možné se vyhnout chybám či jednotka. A je to skutečně velice řádově malé a čím je cílem, aby zemědělec nedostal příliš mnoho dotací na svou parcelu, tak si myslím, že stále ještě jsme v rozumném rámci, i když to navýšíme až na 0,9. A on to využije. Hovoříte tady ale skutečně o velice citlivém místě. Je mnoho členských států, které mají problémy s realizací reformy. A letos, jo, ne příliš bych o tom hovořit, letos účetní dvůr pro velkou oblast, pro přímé platby komise řekne, že je to spolehlivé. Tak to, to komisi tedy eh, potvrdí. Tedy tyto předpoklady, které tam jsou pro to měření a kritéria, které jsou v nařízení, ano, jde o to, aby se to plnilo. Ale ta otázka, která se to týká, je to, to jaká je cena za to, abychom dosáhli té skutečné přesnosti. Je ta cena vůbec ještě přiměřená, můžeme ji zdůvodnit. A to se také trochu týká otázky, které jste položili vy. V čem je více chyb? V prvním pilíři nebo ve druhém pilíři? Více chyb nalézáme ve druhém pilíři, neboť ve druhém pilíři ty možnosti pro členské státy mít to celé přesně je naformulované jsou prostě větší. V prvním pilíři se to stanovuje v Bruselu. Tam stanovujeme, jaké jsou ty předpoklady pro podporu. Ve druhém pilíři členský stát, region, země má skutečně velkou svobodu, velký manevrovací prostor pro to, aby nastavil dobrá opatření, která povedou k cíli ale bohužel to jde často na úkor té nutnosti ty věci také kontrolovat a často to vede k tomu, jak my tomu říkáme tady se do gold plating, tedy že ten členský stát, země, region si ještě dodá další kritéria k těm již bez tak předepsaným věcím zde z Bruselu. A to často vede k tomu, že zemědělec, ten příjemce dotací, má pocit, že ho někdo pronásleduje, že ho pronásledují kontrolní orgány, evropské kontrolní orgány, národní kontrolní orgány a v této souvislosti ještě je jedna věc, to je to vaše poslední či první otázka, paní Greslo. To je také jeden z těch zásadních problémů, to odborné právo. Vůbec to nesouvisí s evropskou zemědělskou politikou, To jsou pravidla, která musí dodržovat zemědělec na své farmě, ať už je to malá farma či malý zpracovatelský podnik. To je ten malý příjemce dotací, který musí vše toto dodržet proto, aby vůbec dodržel to národní odborné právo, ty odborné předpisy. A to jsou kritéria, která jsou nutná, pravděpodobně, ale která posilují dojem eh, toho příjemce subvencí, že je skutečně obklíčen kontrolními orgány a že už v podstatě nemá vůbec čas a prostor na to, aby se věnoval své vlastní činnosti. A není zpátky do angličtiny. Questions are not all addressed yet. À ce stade, voulez-vous, acceptez-vous d'être interrompu par monsieur oui, bien Colmel? Dobře, ještě kdybyste byla tak laskavý, ještě pan kolega by se rád k tomu vyjádřil. Pane Hojsler, abychom si to osvětlili, paní Gresle oprávněně tady uvedla příklad zjednodušení z 0,1 hektaru tolerance, tedy se navýší na až 0,9, tedy pod 1 hektar. O kolik eur, o kolik penězích tady konkrétně hovoříme, já vím, tam jsou rozdíly, ale jak nějaká průměrná hodnota by mě zajímala. Kolik eur podpory, o čem hovoříme? Eh, kolik je to peněz pro jednotlivého zemědělce. O co se vlastně tady hádáme, jaká je ta hodnota. Pokud jdeme až k výši jednoho hektaru, tak je to 300 eur. 300 eur. Z 30 eur to navýšíme na 300. 12 milionů ročně nabít? Pro společnou zemědělskou politiku? 12 milionů. Ano, samozřejmě protože my to v podstatě vždycky zaokrouhlíme na ten hektar. Problém spočívá v tom, že mě bychom měli jistý počet lidí, kteří by nám vypadli z toho měření. To jsou všichni, kteří jsou pod tím jedním hektarem. Ale všichni, kteří jsou nad ten jeden hektar, by měli stejný, eh, vlastně stejně museli věřit. Měli by tam také Eh, tu práci s tím měřením, protože by museli dokazovat, že jsou na tou eh, mírou tolerantnosti. A to by vedlo k navýšení nákladů pro ně. A musím říct, že ten dosavadní měřící systém je tak, že musí být skutečně výkonný. A pokud eh, chci, aby ty vypadly všechny pod jeden hektar, mohu takto postupovat. Oni tam možná vůbec nejsou, takže docela 0,9, ať je to 0,9 nebo 1 hektar, tak je to stejná práce. To, na to se neustále zapomíná. Pan Gajer k tému tématu, já jsem neočekával, že se dostanu ke slovu tak rychle. Diskuse je zajímavá, nebo když si nyní představím, v tom bodě, kde pan Kemel eh, na tom trval, riskujeme tedy rozpočtové riziko až 300 eur na farmu. A otázka je, a Inge Gressler se k tomu ještě vrátila, ušetříme náklady nebo ne? To je zajímavá otázka. Neboť tento parlament musí být čestný na jednom místě, a totiž. Já si myslím, že nejde obojí. Buď a budeme akceptovat jistou nejistotu při výši subvencí, které vyplácí EU. Když jsem zde začínal, tak komise podle mě z hlediska PR přišla takovým nešikovným příspěvkem. Bylo to dobře míněno, ale z hlediska PR to bylo velice nešikovně formulováno, neboť ten eh, název byl tolerovatelná míra chybovosti, což v některých, uších některých znamená, jako, že je všem všechno jedno. Ale ten základní přístup, ta myšlenka je správná. Kolik kontrol chceme, kolik nás to tady bude zdá, stát vlastně, abychom nakonec nalezli chyby, které z finančního hlediska jsou tak malé, že vlastně jsou menší než ty náklady na ty kontroly. A já jako auditor bych řekl, ne, děkuji, to stačí. Nechci přeci vynaložit 10 tisíc eur na kontrolách, aby nalezl chybu ve výši 100 eur, abych to trochu přehnal. To z ekonomického hlediska skutečně nedělá žádný smysl a myslím si, že to můžeme voličům dobře vysvětlit. Chceme tady takto postupovat, to by skutečně odstranilo byrokracii, snížilo by to náklady a vedlo k tomu, že bychom nakonec mohli říct si dobrá, nakonec účetní dvory, ty národní kontrolní orgány, ty, kteří to věří na úrovni správních v členských státech, samotných zemědělec, byli by takto zproštěni té zátěže, anebo budeme skutečně trvat na to, abychom vše do posledního puntíku kontrolovali. Pak samozřejmě se můžeme postavit před voliče a říci, ano, my jsme velice přesní, míra chybovosti tu známe až do toho třetího místa za e, nula celá a každý, každý prostě může si říci, ano, všechno kontrolujeme, ale pak nám vždy budou eh, vlastně vyčítat, že jsme příliš byrokratičtí, že je to všechno příliš složité a komplikované. A tento parlament si musí, myslím, zásadně prodiskutovat, eh, co jsme ochotni akceptovat, jaké náklady na kontroly chceme a co za to vlastně dostaneme na druhou stranu, pokud budeme provádět takto nákladné kontroly? Na mnoha místech podle mě je to spíše taková zdánlivá přesnost, nebo vždy, nalez, vždy budeme nalezat nějaké chyby, když například budeme mít jiný program identifikace parcel, my jako výbor pro rozpočtovou kontrolu jsme se několikrát zvažovali, tak nevíme. Zda nakonec budou ještě aktuální ty snímky ze vzduchu, nevím. A to je taky takový sport, který vedeme neustále. Například horská pastvina, která zaroste, pak je tam jeden strom, dobrá, tak to je ještě pastvina. A co když tam najednou jsou, je deset stromů? Pak nám už účetní dvůr řekne, to není pastvina, to je les. Takže od, určité, od určitého místa vlastně i ta kategorizace nefunguje a my skutečně získáváme pouze takovou zdánlivou pseudopřesnost a lovíme fantomy. Já si myslím, že bychom si skutečně měli zvážit a říci, kolik kontroly je pro nás cené, kde to pro nás má smysl a kde jsme ochotní cestou určité nepřesnosti s tím, že budeme mít vlastně tu výhodu toho, že se nám sníží náklady na kontroly a na zprávu. Samozřejmě, to pak nakonec to povede k tomu, že bulvárníček zase bude říkat, aha, tady si někdo něco zase pro sebe dokázal do své kapsy nahospodařit a pak se opět o, začne ten celý kotol, to, kdy my začneme vše kontrolovat přesně, já nevím, měli bychom si to zvážit. Takže co, co, co, co si co teda mám udělat? Mám, mám teda odpovídat na pana kolegu nebo na všechny ty otázky? Tak možná v podstatě vlastně pan Gajer tak nějak pokračoval v tom, co říkala paní Gresle. Čili které jsou ty nejmenší částky, které se zde poskytují? To znamená, jak to vypadá? Například například jsou to stovky eur. Někteří nedostanou víc než stovky. A v některých zemích s malými strukturami jsou zemědělci, kteří prostě získají maličké částky. Komise několikrát navrhovala, aby došlo k určitému limitu, určitému prahu, minimálnímu prahu pro příjemce Rada to ale několikrát odmítla z dobrých důvodů, protože v některých zemích ta kategorie zemědělců, která, který by obdrželi takovou malou částku, je obrovská. Kdybychom zde měli takový paušální, simplifikovaný systém, tak to by vypadalo trochu jinak. To je rovněž něco, co se využívá některými členskými státy, ale není to dostatečně proveditelný systém pro příjemce. Možná bych to trochu objasnil. Náš systém vypadá tak, že Například, vy jste teda hovořili o tom rámci těch 300 eur. Ta tolerance, jak to vypadá? Těch 300 eur, to je platba na hektar. To je jasné, že teda to riziko potom je tam na úrovni 300 eur, ale riziko E, pro beneficienta představuje 100% pomoci. Jakmile tento člověk překročí x určitou teda tu, ten rozsah těch hektarů, což je nějaká referenční částka, jakmile vy jakožto zemědělec to překročíte, tak, to je, tak následuje gilotina, přijdete o vš- veškerou pomoc. A to způsobuje ty problémy, protože příklady, jež uvedl pan Gajer v Rakousku, jsme před pár lety měli právě tyto problémy mm, stromy a tak dále. Počet, eh, který tam neseděl, auditoři se tomu věnovali a dospěli k závěru, že celková částka té pomoci nebyla legální tam prostě není žádná tolerance, že byste měli zaplatit pouze nebo vrátit pouze nějaké procento. Pokud prostě neplníte stanovená pravidla, tak přijdete o celou pomoc. Z finančního hlediska to riziko je samozřejmě potom mnohem větší než pouze těch 300 eur na hektar, protože jakmile daný zemědělec překročí počet těch hektarů, tak přijde o celkovou pomoc, řekněme i 25 tisíc eh, eur. V tom je pes zakopaný. I pro vás je mnohem obtížnější eh, to nějak odůvodnit a říct, no, no, jeden hektar sem, jeden hektar tam, tak to ale není. A nyní teda budu pokračovat eh, se seznamem veškerých těch otázek, abych nezapomněl ani na jedno. Pane Švorde, vy jste hovořil o Brexitu a jistě chápete, že já tady opravdu nemohu vůbec nějak naznačit, jak se ta vyjednávání budou vyvíjet. Ta teprve sotva začala a finanční ohledy tam určitě budou hrát významnou roli, ale nemám informace, o které bych se s vámi mohl podělit. Hovořil jste o řízení rizik. Myslím, že toto je oblast, která v nové zemědělské politice bude posílena. Komise vypracovala dokument o budoucnosti unijní financí, ten existuje, možná by vás zajímal a v něm se nachází konkrétní návrh, na kterém komise dále pracuje, čili tady bude ještě příležitost o tom debatovat. Totež platí, pokud jste eh, hovořil o lepším zacílení pomoci pro farmáře. Tam to eh, také je v dokumentu pana Tengera a paní Krece a myslím, že to bude taky významný dokument v rámci debaty o budoucí, budoucnosti společné zemědělské politiky. Nyní k panu Doleno. Eh, já bych opět zopakoval, co už jsem řekl. Budeme mít eh, platební lhůty také pro druhý pilíř, na tom jsme se dohodli v rámci MFF a tím by se mělo zabránit těm dlouhým čekacím dobám pro farmáře, což je tedy eh, takové to zjednodušení eh, a to se týká vlastně toho, co jsem už dříve řekl k tomu omnibusu. Zlepšení očekáváme velmi brzy. Pan Kelman o druhém pilíři už jsem eh, řekl, že zde asi budou důkladnější kontroly než v pilíři prvním. To vyplývá z informací od členských zemí a e, také německých spolkových e, zemí, neboť je zde všeobecné vnímání, že e, těch pravidel je příliš mnoho a jsou komplikovaná s přehnaným počtem požadavků. Obecně bych tomu ještě poznamenal, že existuje vztah mezi složitostí a stanovenými cíly. Jinými slovy, v přímých platbách eh, nejsou žádné velké složitosti, eh, zejména v té oblasti greeningu, poněvadž podmínkou pro přístup k přímým eh, platbám je de facto mm, to, že máte k dispozici určité množství půdy. Máte půdu, dostanete platbu to prostě není zas tak komplikované, dá se to snadno kontrolovat například eh, pomocí satelitní techniky. Čím více toho žádáte od příjemce, a tak to je vlastně v tom druhém pilíři, tak tady to je otázka investice, pořizování eh, prostě té zakázky, eh, dále investice do ekologie, musíte dbát také na hygienické a zdravotní normy, čili eh, čím více toho hm, tady chcete vidět, tím jste zacílenější, tím je tam těch požadavků více a tím tedy narůstá riziko, že se něco nezvládne. A to je vlastně jedním z paradoxů společné zemědělské politiky, ale také politik obecně. Prostě jako politici musíte vědět, co chcete. Chcete mít velmi podrobně definovaný cíl, anebo chcete pouze plnění určitých základních obecných pravidel. Čili to je také pro, jedn, pro debatu o zjednodušování. Vy jste se zeptala, proč ta eh, rezerva krizového charakteru nebyla využita. Víte, nebylo to použito, protože v podstatě je to instance poslední pomoci. Pokud již nebude mít v rozpočtu nic, tak poté můžeme sáhnout po této rezervě. Předtím ne. Naštěstí nebo bohužel záleží na pohledu. Veškeré Mm, krize v zemědělství v posledních letech eh, byly takového charakteru, že jsme ještě pořád měli dostatek finančních prostředků. To byly ty finanční prostředky, které mm, byly pro nás dostatečné, například v několika posledních letech jsme tam měli dostatečné možnosti například z mléčného, produktu, z mléčného sektoru. Měli jsme právě v rozpočtu pro zemědělství tyto dodatečné finanční prostředky, jež nám umožnily financování krizových období, aniž bychom museli sáhnout po krizové rezervě. Samozřejmě, že to je téma, o kterém budete ještě diskutovat i v rámci následujícího víceletého rámce, zda tyto podmínky budeme zda v nich budeme pokračovat. To riziko znovu znárodnění, o kterém jste se zmínila. Já možná obrátím vaši pozornost na dokument, který pan Ettinger předložil a paní komisařka Kreso rovněž. Komise předložila, my jsme zatím ještě nepřišli s nějakým stanoviskem, ale předložili jsme tyto dokumenty. Přesně jak jste se tomu zmínila, bude to velice důležitý argument v rámci celé rozpravy. Jaké je riziko znovu znárodnění? Jaké je riziko toho, že byste čelili takové situaci, kde některé členské státy mají vůli a kapacitu spolufinancování a jiné nemají ani vůli, ani kapacitu nebo jedno z těchto dvou prvků to je podle mého názoru něco, o čem se bude hovořit v rámci spolufinancování. Možná je to i nedostatek dodržování pravidel eh, hospodářské soutěže, protože prostě pokud tyto země nejsou ochotny eh, se na tom podílet, tak tam může dojít k nekalé konkurenci, jsem to správně pochopil. Paní to má ještě doplňující dotaz. Děkuji za slovo. Víte, ten můj dotaz měl následovně. Zda komise počítá s tím, že by připravila nějakou dopadovou studii k tomuto riziku částečného či celkového znovu znárodnění. Samozřejmě, že by bylo dobré mít eh, tyto informace k dispozici. Pan předsedo, vy jste se o tom i zmínil. To znamená ta pravidla jednot, eh, státní pomoci. Zda ta pravidla státní pomoci jsou dostatečně precizní, abychom zabránili tomuto problému nefinancování nebo nepodílení se na spolufinancování. Samozřejmě, že tam můžou být pravidla, která zároveň znemožňují nekalou soutěž, ale mohla by být taková pravidla státní pomoci, které naopak vyžadují od daného státu, že se musí podílet na spolufinancování a to je rozprava do budoucna. Komisaři s tím nedávno přišli, očekávali otevřenou diskuzi v tomto ohledu, informovanou diskuzi k tomuto tématu. Pane předsedo, a ještě ty dvě otázky. Jak to vypadá u toho přerozdělování? To je velice důležitý prvek jednání v rámci MMF. Vždycky to byl nesmírně důležitý prvek těchto jednání rozprava, která se týkala toho spravedlivého návratu těchto finančních prostředků základní princip SZP, to znamená přesné obálky, částky, které jsou distribuovány pro první pilíř, pro přímé platby mezi jednotlivé členské státy. Každý stát eh, má možnost eh, si z toho samozřejmě eh, to uplatnit, ten, ta, to, ovšem to plnění není vždycky stoprocentní, je to ale součást prvního pilíře, týká se to trhu, není tam žádná obálka k dispozici v případě krizové situace, čili v této části se využívají tyto finanční prostředky. Zatímco druhý pilíř, jak víte, to je takový politický díl mezi parlamentem a radou ohledně eh, přidělení i těchto finančních prostředků. A je pravda, rád bych to potvrdil, že členské státy mají dostatek informací k dispozici, aby věděli přesně, kolik si mohou ubrat z této SZP. To je samozřejmě nesmírně důležité pro stabilitu celé politiky. A není to teda, pan předseda, eh, ten problém vůbec toho ročního plnění rozpočtu, protože samozřejmě můžete Eh, teda v rámci konjunktury poskytovat tyto finanční prostředky, zatímco oni je nepotřebují a v krizovém období, kdy naopak by je potřebovali, tyto zemědělství, jelikož to má takový ten výroční, roční charakter, každý stát by si mohl vybrat tu svou kvótu v rámci SZP, Ovšem, eh, najednou se dostáváme do takové absurdní situace, protože v krizové situaci to není možné. Čili jak v rámci tohoto poskytování těchto finančních prostředků bychom se mohli zbavit tohoto, tohoto výročního mm, plnění toho rozpočtu. Můžeme si například nějak představit takovou situaci, kde bychom vzali v potaz konjunkturální e, e, rozvoj v zemědělství. Čistě z technického hlediska odpověď je to možné. Spojené státy například, tam je systém, který funguje tímto konjunkturálním způsobem. To znamená, že zemědělci, beneficienti, příjemci ano, my zde máme individuální práva pro beneficienty, které, eh, která jsou stanovena v rámci prvního pilíře. To znamená, že zemědělec, který splňuje dané podmínky, má právo na poskytnutí této pomoci. To není pouze něco, co by bylo nějakým politickým závazkem, je to právo. Dobře, ale právo to není politika. Politika to je nějaký prostředek, který by měl vyřešit problém, zatímco vaše individuální právo to už není nějaká politika, to je automatická platba. To znamená, že tato společná zemědělská politika již není ani politikou, ani zemědělskou politikou, protože druhý pilíř je čím dál tím méně ehm, důležitý a vlastně už to není společná politika, už eh, jde, eh, je to ohroženo znovu s národěním, takže to není ta politika. Víte, toto odpověď, toto není nová diskuze, odpovězní budeme mít tyto příjme, tento systém přímých plade, přímé pomoci na ročním základě. Budeme v tom pokračovat, nebo to spíše bude nějaká politika, kde zaplatíte zemědělci v případě krize nebo konjunkturálního problému. A pokud jsou tržní ceny kvalitní, tak tyto, tuto pomoc neposkytnete. Samozřejmě, že komise se těmito politikami zabývá již dlouho. Když se podíváme na americké zkušenosti, nejsou až tak úžasné. Ani pokud jde o účinnost a zároveň ani pokud jde o předvídatelnost těchto výdajů, protože náš finanční rámec, v rámci tohoto rámce by bylo obtížné předvídat, ano, mm, jeden rok se bude mít 10 miliard v rozpočtu a druhý rok 5 miliard náš systém by tímto způsobem hodně utrpěl, museli bychom celou architekturu zásadním způsobem změnit, ale je to dotaz, který můžeme položit v rámci takového rigidního finančního rámce ex ante to zafixovat na sedm let. A jakmile dojde k nějaké krizi, tak budeme muset multiplikovat transfery, protože jinak to bude karikatura tohoto rozpočtu, který bude uzavřen do takového striktního víceletého rámce. A nyní na závěr spolu zpravodajové, naši stáli zpravodajové, pan Ashford, který by z toho vyvodil určité závěry. Hovořili jsme především o té možnosti zjednodušení. Ano, je to obrovský problém, ta složitost, která samozřejmě to celé komplikuje i v důsledku povahy Evropského parlamentu, ale členské státy samozřejmě tyto dispozice a všechny tyto mm, směrnice mohou ještě upravit a tím se to ještě komplikuje a některé země či regiony eh, se snaží eh, k tomu rovněž přispět. To je ten další faktor a vlastně třetí úroveň složitosti celého procesu. A když se potom eh, příjemci brání proti tomuto složitému mechanismu, tak samozřejmě, že ti, kteří jsou jim nejlépe, nejblíže, tak jim eh, vždycky tvrdí, že za to může Evropa, což není projevem odvahy. Pane Ešvorce, poprosím vás teda o nějaké závěry. Děkuji. Eh, eh, děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Já bych poděkoval panu Hojslerovi. Já musím říct, že Eh, jak si mám, mám určitou, eh, určité sympatie s ním, protože on očekával eh, jaksi technickou výměnu názoru. Ale přesto bylo to velmi cenné. Především mm, dal jste nám velice dobré informace, cené informace, tím jste nám vysvětlil, jak ten systém funguje. Já za to děkuji. Ale Samozřejmě z toho vždycky vyplyne řada dalších problémů a já se domnívám, že moje stále téma je ta, eh, ta touha po zjednodušení, ale zase jak to udělat, abychom to udělali správně. Protože eh, no a to rozhodnutí je nakonec eh, vždycky politické. A další politická záležitost, o které jsme debatovali, je o tom, jak se mění procesy, jak se budou měnit a jak eh, ty nástroje, které máme, eh, se budou v budoucnosti uplatňovat. My jsme eh, teprve na začátku, ale ta, mm, ty rozhovory dneska byly velice, velice užitečné, takže já si velice cením, že jste mezi nás zavítal a váš příspěvek byl skutečně vysoce cený. Děkuji. Já si myslím, že skutečně bychom mohli panu Jaslarovi zatleskáte za čas, který nám věnoval, za jasnost jeho odpovědi. Ano, technika, to je technika a postupy jsou postupy. A my jsme zvolení zástupci, kteří by prostě měli nějakým způsobem stanovit ten politický směr a dobře využívat naše politiky, a jelikož eh, ta složitá situace je taková, že politika už není vysvětlitelná, myslím, že nastal čas, abychom nějakým způsobem opětovně změnili směr těchto politik. Děkujeme, že jste mezi nás přišel. My budeme diskutovat o budoucím víceletém rámci zanedlouho a jsem si jistý, že budeme využívat k této rozpravě i to, co jste nám dneska sdělil. A nyní dávám slovo naším zpravodajům, panu Gejerovi za rozpočet 2017 a panu Gesenovi eh, ohledně rozpočtu do budoucna. Podíváme se na to, jakým způsobem to bude vypadat. Je to úžasná příležitost podívat se na konkrétní přidanou hodnotu rovněž eh, v oblasti přípravných akcí a pilotních projektů. Děkuji. Pane předsedo, k provádění pilotních projektů v stávajícím rozpočtu momentálně nemohu příliš říci, neboť nemám dispozici údaje od komise a proto bych rád hovořil o tom, jak vypadá stav příprav pilotních akcí, které plánujeme na příští rozpočet, tedy na rok 2018. A tam bych tedy rád předal zpravodaji, slovo zpravodaj na příští rok, protože z pohledu tohoto roku já prostě nemohu ničím přispět, nemám údaje k dispozici. Yes, Mr. President, you are right. Thank you very much. So our work with regard to pilot projects and preparatory actions uh, takes place in several... Takže jestli dovolíte, abych vám to vysvětlil v několika etapách. Deadline byl 3. května. My poslanci, výbory, politické skupiny jsme měli rozpočtovému výboru předložit seznam těchto pilotních projektů tak aby rozpočtový výbor mohl zaslat tyto naše návrhy komisi pro hodnocení. My jsme zaslali 344 těchto návrhů komisi. To znamená i ty pilotní akce, i přípravné akce, pilotní projekty přípravné akce. My jsme minulý týden obdrželi um, už určitou informaci z komise, jestli dovolíte, tak bych vám poskytl určitý přehled. Je to teda A, B, C, D, kategorie. A znamená, že pilotní projekt může být implementován tak, jak jsme to navrhli. 60 z těch 344 obdrželo kategorii eh, A, to znamená, ty mohou být proveditelné. 44 mají kategorii B, to znamená, že mohou být částečně implementovány nebo možná i plně za určitých podmínek, pokud budou opětovně přepracovány. To znamená, že pilotní projekt B je kvalitní, ale musí být nějakým způsobem ještě předělán eh, nebo nějak upraven. 183 z těch 344 obdrželo kategorii C. Pilotní projekt, který jsme navrhli, je pokryt stávající legislativou nebo legislativou, která se připravuje a problematika byla pokryta stávajícím programem. K tomu dochází často. Poslanec přijde s nějakým dobrým myšlen, odboru myšlenkou a neuvědomí se si, že tato problematika již je financována stávajícími projekty. 47 pilotních projektů a přípravných akcí obdrželo kategorii D, co to znamená? Že nemohou být implementovány nebo že mohou, už byly implementovány v minulosti, to znamená, že došlo k automatické diskvalifikaci. To znamená 60 má A kategorii, výborně 44B, 183C a 47D. Já, když jsem navštívil všechny parlamentní výbory, tak jsem řekl kolegům, že se zaměříme na ty, které obdržely kategorii A a B, tam, kde komise eh, řekla, že je můžeme plně či částečně implementovat. Pokud mohou být implementovány pouze částečně nebo musíme provést drobné úpravy. Nebudeme uvažovat o těch projektech z kategorii C, protože to znamená, že již byly pokryty jinou oblasti nebo D, tam, kde komise jasně řekla, že nemohou být implementovány. Takto jsme to řekli na samotném začátku. Zaměříme se pouze na projekty A či B. To znamená, z těch 344, 114 má kategorii A nebo B. To je asi jedna třetina. Toto jsou ty, které budeme se snažit financovat. Pilotní projekty i přípravné akce. Jestli dovolíte, kolik máme finančních prostředků, zda je to dostatečné a jak bych navrhovala, abychom postupovali. Pilotní projekty. 40 milionů eur a přípravné akce pro nové akce je tam limit 50 milionů a všechny akce, to znamená ty, které ji pokračují, eh, je 100 milionů eur. Částky, které máme pro tyto pilotní projekty, jak už jsem se o to zmínil, to je 40 milionů. U těch pilotních projektů kategorie A budeme-li je financovat ze tak to bude 46,9 milionů eur. A pokud to budou pilotní projekty kategorie A a B, tak to bude 105 milionů eur a my máme 40 k dispozici. Čili, pane předsedo, milí kolegové, já navrhuji, abychom postupovali následovně. Já bych eh, rád požádal politické skupiny, koordinátory nebo stínové zpravodaje, vidím, že kolegové tady jsou, minuty z SAD, zástupce EKR. Čili já bych prosil politické skupiny, jestli by mě mohli sepsat své priority. Co je pro vás důležitější? Eh, tyto politické priority vezmeme v úvahu. To je jedna věc. Za druhé, chceme nastavit rovnováhu mezi Eh, výbory. Ne, že bychom tedy vzali, já nevím, 15 projektů z kultu a ITRE, nebo naopak, prostě ne, to se musí vyvážit. Takže politické priority, rovnováha mezi výbory a eh, tady eh, prostě myslím, že jsou to dobré politiky, jak A, tak B. A já bych chtěl tedy spustit co nejvíce z nich. Co chci říci? Jestliže se zaměříme na ty projekty, které jsou prioritní pro politické skupiny, plus zachování rovnováhy mezi výbory, pak i když budeme kousek nad stropem, tak já bych eh, eh, byl eh, rád, kdybychom prostě o něco tedy snížili ty objemy peněz, já jen 20-30%, ale nenechat eh, některé projekty stranou. Čili chtěl bych eh, zahájit co největší počet dobrých projektů a spíše, tak, spíše tedy dát o něco méně peněz, spíše než škrtat projekty. Ale také chci, aby ty projekty i po škrtech i po snížení objemu prostředků eh, zůstaly dostatečné na to, aby ty projekty mohly být eh, zahájeny. Takže zkusíme to tedy tak, jak jsem řekl, co nejméně škrtat, implementovat maximum z A a B, ale proto potřebujeme vaše politické priority, abychom věděli, co tedy můžeme vypustit. No a pak eh, chceme tedy, pokud bude třeba škrtat, tak tak, aby to nehrozilo projekty. Pravděpodobnější je, že projekty, eh, které mají eh, B, eh, tam se může škrtat s větší pravděpodobností než v těch Ačkách. Čili já si myslím, že situace je celkově lepší v tom smyslu, že když se podíváme na všechny přípravné akce, které získaly hodnocení A nebo B od komise, včetně ta obraná přípravná akce, to je celkem 100 6 a něco milionů eur a k dispozici pouze 100 milionů eur, takže tady se určitě musí nějaká ta redukce provést. Ale já věřím, že to bude poměrně jednoduché. Ale jak jsem řekl, je třeba, aby skupiny spolupracovaly. Takže to je, myslím, zatím všechno z mé strany a teď eh, tedy bych byl rád, by nám kolegové v příštích týdnech eh, sdělili, co je pro ně důležité. Taky je třeba, abyste pilotní projekty předkládali jako eh, pozměňovací návrhy k rozpočtu, to je známé, tak se to prostě dělá. To jsou věci, které zatím nejsou zahrnuty do rozpočtu. Tak, čili to já jenom takhle připomínám, ale všichni to víte. Čili nezapomeňte je tedy předložit jako návrhy eh, pozměňovací návrhy rozpočtu. Čili to je, myslím, všechno eh, z mé strany a těším se na spolupráci. Děkuji vám, pane eh, generální zpravodaji. Děkuji vám také, jak jste to popsal, jak by to všechno mělo dále pokračovat, než dospějeme k návrhu rozpočtu. Takže my jsme tady bilanci, velice objektivní, dokonce tady byla navržena i metodika a podle ní tady můžeme v výboru postupovat. Tak, mm, jsou tady ovšem ještě komentáře, otázky. Prosím. Ano, eh, pokud se týče těch pilotních projektů, eh, kolegové eh, před dvěma lety navrhli eh, pilotní projekt, který se týkal včel a zatím se pořád nic nestalo. Takže mě by zajímalo, jak to je. Tyto pilotní projekty stanou se automaticky přípravné opatření, nebo jak to je? Tak my tady máme zástupce komise, takže snad bychom se mohli dočkat odpovědi. Ano, děkuji. Tak eh, děkujeme kolegovi Moresanovi, on je vždycky velice přesný. A, takže eh, za socialistickou skupinu mohu říci, že tady bude podpořen tak, jak to eh, naznačil, podobně jako k pracovní metodě. Eh, k politickým obsahům samozřejmě tady budou naše hodnocení, která budou brát v úvahu zejména eh, korekce Evropského parlamentu z března letošního roku, včetně mandátu, který byl tady schválen minulý týden pro trialog. Já vám tedy přeji hodně štěstí a jde o politický dokument a e, tedy i e, v politické e, skupině bychom to takto podpořili. Mm, já myslím, že prostě je skutečně třeba vybrat to nejdůležitější, tu pracovní metodu, kterou jste navrhl, to je skutečně dobře. Já nejsem přesvědčen, eh, že je třeba tady spokojit všechny, eh, skrtat co eh, nejmenší počet projektů, fondů a podobně. Já myslím, že bychom si měli stanovit priority. Evropská unie je má, Evropský parlament se musí jasně a koherentně rozhodnout a občané od nás žádají jasné odpovědi. Jde o projekty, které byly předloženy v eh, souladu s prioritami. To znamená, že i jeden náš příspěvek eh, bude v podobném smyslu. Předběžné hodnocení by bylo takové, že dokument komise podle mě je přísnější v hodnocení pilotních projektů, eh, které byly předloženy. Eh, nemám tady sice k dispozici přesná čísla, ale tak se mi to jeví. Děkuji vám. Cette sévérité eh, simplifie notre tâche. Dobrá. Tato přísnost nám vlastně zjednodušuje náš úkol. Nikdo další si nepřeje hovořit? Dobrá, dříve naše bude mít slovo opět hlavní zpravodaj, Rád bych poprosil zástupce komise, aby nám zareagovali na otázky, které byly položeny. Tedy, že došlo k zohlednění pilotního projektu pro dva roky, takže prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji generálnímu zpravodaji za jasný přehled. Jako komise jsme velice rádi, že zpravodaj chce omezit výběr pilotních projektů a přípravných akcí eh, na kategorii A a B. Musím říct, že eh, pro komisi to byla spousta práce vyhodnotí těch 344 návrhů a jsme eh, velice rádi, že naše, náš pohled berete v úvahu. Možná Eh, jedna věc, eh, tedy ta strategie pana Maršana, spustit co nejvíce projektů, to půjde. A v případě, že to nepůjde jinak, eh, tak zmenšit počet projektů, tak to je velice pochopitelné. Nicméně, když se podíváme, jaký byl trend v posledních dvou letech, tak vidíme, že tato strategie Eh, vede k postupnému snížení prostředků eh, na projekt. To není žádná katastrofa, ale když se podíváme na ty eh, prostředky v roce 2009, když začínali pilotní projekt, tak to bylo téměř 2 miliony, zatímco loni to bylo ani ne 500 tisíc, to je velký rozdíl. Ten průměrný Eh, průměrná částka byla téměř 3 miliony pro přípravné akce v roce 2009, ale samozřejmě tam ale je ta, eh, ty přípravné fondy, které nám to trošku eh, deformují, ale loni to bylo jenom mil, někde mezi milionem a milionem a půl, čili to jsou jenom komentáře k tomu trendu. Pokud se týče konkrétní otázky k přípravným akcím, Eh, to je AB, tak to, to, to tedy musím eh, eh, odpovědět písemně. Le, le, le problème, c'est qu'à chaque fois que je pose la question, on me dit on va me répondre par écrit et jamais on me répond. Tak ano, dobře. Já, já, mě ovšem často říkají, že dostanu uh, ty uh, odpovědi písemně a nikdy nic nepřijde. No, tak eh, ano, samozřejmě, tak eh, to je velká odpovědnost. Takže eh, komise může tady odpovědět do 8 dnů. Tak jenomže to je, to je, bude, budeme mít tedy ten zelený tým týden na té skvělé pro včely. Thank you very much, Mr. President. Uh, yes, uh, I agree with... Pane předsedo, já souhlasím s tím, že eh, v podstatě ten výsledek musí dávat smysl. A když já říkám, že chci těch projektů spustit co, spustit co nejvíce, tak eh, ano, samozřejmě, že pokud eh, se těch prostředků bude příliš málo, tak to už potom nebude mít smysl. Já jsem taky před dvěma lety navrhnul pilotní projekt, sledoval jsem implementaci komise a vím, že když těch peněz málo, tak prostě eh, těžko z toho dáte dohromady nějaký eh, pilotní projekt nebo akci. Takže ano, já chci, aby tam nebyly příliš velké škrty pro ty dobré projekty a jak tady zaznělo, je třeba, aby ty pilotní projekty, jejich výběr, včetně těch eh, přípravných akcí, reflektoval priority parlamentu, takže my skutečně eh, budeme dávat přednost těm dobrým, eh, těm dobrým, které komise také hodnotila písmenem A nebo B. No a chceme zajistit, aby eh, každý ten projekt nebo akce měli dostatek, dostatek peněz na to, aby dávali smysl. Tak to je z mé strany všechno, pane předsedo. Eh, děkuji vám, pane eh, generální zpravodaji. Příští rok věřím, že tady spustíme nějaký pilotní projekt na zjednodušení postupu eh, komisára EU. No tak eh, snad eh, nás to trošku povzbudí. A teď chci dát slovo Jensi Gajerovi a sice k opravnému rozpočtu číslo 3. Prosím. Děkuji. Opravdu rozpočet číslo 3 je možná eh, trochu neobvyklý z toho pohledu, že je zkombinuje něco nám velice důvěrného s něčím, co nás velmi překvapí, a totiž komise pomocí eh, opravdu rozpočtujícího dne realizuje příslip, který nám dala při vyjednávání rozpočtu na tento rok, a totiž, že poskytne 500 milionů eur opětovně na eh, iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých. 500 eh, milionů závazků. Co se týče plateb, tak letos máme ještě dost peněz pro pokračování těch opatření, ale protože ty závazky měly na nule, tak jsme nemohli doposud plánovat či zahajovat v tento rok žádná nová opatření. A to byla jedna z věcí, o kterých jsme dlouho diskutovali, když jsme připravovali rozpočet na rok 2017. I když komise tedy v rámci postupu, jak jsme o tom dál postupovali, přišla nakonec s návrhem, že poskytne dodatečně na závazky těch 500 milionů eur. A nyní je to takto předloženo. A já tedy z tohoto pohledu budu podsouvat vám všem, že to z našeho z strany vůbec nebude sporné. Co mě poněkud překvapilo, je to, že tento rozpočet je spolu překládán s dalšími dvěma návrhy na změny eh, plánu zaměstnanců ve dvou agenturách. To je velice zvláštní, že, to, že bylo takto připojeno. A já jsem si tedy Eh, na to ještě podíval, eh, aby, aby se nám jaksi eh, nestalo to, že v tom v rauši, že jsme tak rádi, že komise předkládá 5, 5 milionů, nám tam spolu neprošlo něco, co by se nám třeba nelíbilo až tolik. Takže já jsem se na to poptal, ale zjistil jsem, že mé temné obavy byly naprosto bezpředmětné. Tady máme u agentury a několik změn v pracovním zařazení u, podní, po, u, u úředníků v této agentuře, počet míst a výček rozpočtu ovšem zůstává bez změny, pouze tam dochází k jakýmsi změnám zařazení pracovních některých zaměstnanců, takže z mého pohledu tam nemám co kritizovat. A co se týče podniku CSR 2, toto není agentura, je to společný podnik, tam jde o reklasifikaci místa, pracovní pozice, výkonného ředitele od, z kategorie 3DAD 14 na třídu AD15, je to ad personam, týká se to tedy pouze jeho osoby a toto navýšení pozbude platnosti z konce mandátu stávajícího výkona ředitele. Komise říká, že takovýto postup není nezvyklý, ráda to akceptovala a já jsem nenalezl žádný důvod pro to, proč bychom se tomu měli bránit. A z tohoto pohledu bych doporučoval kolegům a kolegyním, aby ten eh, opravdu dopis číslo 3 doporučili ke schválení tak, jak byl předložen komisí. Děkujeme, děkujeme vám, pane zpravodaji. A nyní otvírám diskuzi. Chtěli byste se k tomuto, co zaznělo od našich zpravodajů, vyjádřit? Kdo by chtěl k tomu vystoupit? Tak vidím, vážení pane mm, nové zpravodajové, že jste odpověděli vlastně na všechny možné dotazy, čili bereme samozřejmě vaše sdělení v potaz a rozpočtový výbor bude muset k tomuto vystoupit buď 30. nebo 31. 8. Hlasovat na plenárce by se mělo ve Štrasburku. Pozměňovací návrhy musí být předloženy do Já myslím, že asi máte k dispozici již tu lhůtu určitě. hmm, to bude trošku problém pro francouze, protože je to 14. července. V poledne. Dokonce do 11 hodin. 11 hodin zrovna, když na Champs-Élysées bude probíhat eh, slavnostní eh, přehlídka. Takže nyní pan Lavia Uvolnění prostředků z Fondu Solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Itálii. Víme, že tam došlo opravdu k obrovským problémům spojeným s vyšší mocí a z důsledky, které to mělo. Děkuji, pane předsedo. Evropské komise navrhla mobilizovat Fond Solidarity EU a poskytnout finanční pomoc pro Itálii která byla těžce zasažena otřesy půdy v době mezi srpnem 2016 a lednem 2017. To byly skutečně velice silké, silné otřesy půdy mezi 5,5 a 6,5 na Richterově stupnici. To bylo v Abruci, v Umbrii a třetí oblasti. podstatě jde o mobilizaci prostředků z roku 2017, ale musí být eh, dáno k dispozici více, musí to být tranše 1,2 miliard. Pokud si uvědomíme, k čemu došlo v Umbrii, to bylo skutečné neštěstí, katastrofa. 290 osob přišlo o život. Dále v říjnu došlo k dalším obětem. V lednu 34 dalších obětí, tisíce lidí museli být evakuovány. Nyní více než 30 tisíc osob v těchto čtyřech regionech potřebuje podporu. E, úřady vyčíslili škodu celkově na výši 22 miliard eur. To je číslo, které jde na 3% hrubého domácího produktu. A proto je možné využít prostředky z Fondu Solidarity. Došlo skutečně k těžké přírodní katastrofě. Proto částka je skutečně vysoká. Ta částka, která je k dispozici celková na počátku 2017 ve Fondu Solidarity, to bylo 1,115 miliard eur. To je vybavení tohoto fondu celkově na rok 2017. 563 milionů eur celkově. To byl rok 2016, to jsou prostředky, které ještě zbyly z roku 2016, těch 563 milionů eur, ty mohou být použity. 902 milionů eur je možné zmobilizovat. Čelková částka, která je k dispozici a kterou lze zmobilizovat. A na rok 2017, to je to, co zbývá tedy, a s tím, co zbývá z roku 2016 a, má, a s tím, co máme na rok 2017, nemůžeme pokryt celkovou potřebu. A proto je nutné, a to říká komise rovněž, podle článku 10 odstavec 2 nařízení o VFR, tento rozdíl 293 milionů eur pokrýt pomocí frontloadingu tedy z peněz, které by byly k dispozici až na rok 2018. Znamená to tedy, že je třeba provést opravu v roce 2017. To je opravní rozpočet číslo 4. Já vás prosím všechny, abyste vzhledem k této obrovské katastrofě, která postihla mou zemi, toto podpořili, aby zpráva mohla být co možná nejdříve přijata, aby mohla jít možná hned po letní přestávce do pléna a abychom skutečně pak mohli velice rychle Itálii pomoci při opětovném vybudování infrastruktury v těchto regionech a dát také naději lidem, kteří tam žijí. Děkujeme, děkujeme, pane zpravodaji. Děkujeme za to, že jste nám připomněl všechny ty tragédie, kterými utrpěla Itálie a které vyžadují ze strany Evropy prokázání solidarity. Rád bych řekl, že Koreper by se měl vyjádřit k tomuto návrhu bez pozměňovacích návrhů a to 12.7. Aby došlo k urychlení přijetí tohoto návrhu, Rada se vyjádří písemně 4.9. A náš výbor bude hlasovat o našem stanovisku 31. 30. srpna a na plenárce bychom se tomu měli věnovat v září. Kdo by se chtěl vyjádřit k tomuto bodu, milí kolegové? Vše bylo skvěle řečeno. Možná pane Denano? My samozřejmě plně podporujeme, naše skupina podporuje pana Laviu. Myslíme si, že je nesmírně důležité, že je uh, nezbytné poskytnout tuto pomoc Itálii v tomto kontextu. Děkujeme. Pan Vaji, děkuji za slovo. Já podobně jako pan Lavie podporuji plnou podporu těch 28 miliard. Došlo tam k obrovským přímým, nepřímým škodám, poškozením v této oblasti, oblasti, které jsou ekonomicky zaměřeny a pokud tam nedojde k jasné finanční pomoci, tak eh, tyto regiony budou umírat eh, v podobných situacích. Vždycky žádáme, aby tyto postupy byly urychleny, aby tato procedura byla zrychlenou procedurou. Došlo už k uplynutí celého roku od tohoto zemětřesení a my skutečně žádáme o rychlou akci a větší finanční prostředky, protože těch 30 milionů je samozřejmě hodně, ovšem my zde hovoříme o miliardách škod. Víme, že všechna ta daňová ustanovení jsou nesmírně přísná a právě proto bychom velice rádi vykompenzovali tyto problémy a poprosili o navýšení částky, která by byla k dispozici. Pan předseda? Dobře, tak tím bychom ukončili toto téma. Tato pomoc by měla být v opravném rozpočtu číslo 4. A pan Gajar nám právě o tomto rozpočtu něco řekne. Milé kolegyně, milí kolegové, opravný rozpočet číslo 4 je rozpočtově technické realizace toho, co právě popsal kolega Lavia. Já to třikrát krátce představím, neboť fakta již byla veškerá jmenována. I skutečně se jedná o největší návrh, který kdy fond od Solidarity obdržel. Ale vzhledem k těm škodám, které vznikly, tak to asi nebylo možno jinak očekávat a je to plně pochopitelné. Jde o žádost italské vlády a chce téměř 1,2 miliard eur. Je to skutečně velká částka která je zde požadována, zejména s ohledem na velikost našeho celkového rozpočtu. Samozřejmě obsahově je to oprávněné, to nikdo nespochybňuje, je to nutné, učitel, užitečné, to již vše kolegové uvedli, ale zmobilizovat 1,2 miliardy je technicky, z technického pohledu vůbec není jednoduché, neboť v rozpočtové položce máme v podstatě jenom, či můžeme mít pouze jenom 500 milionů, a to pouze v ideálním případě, nebo jak si myšlenkově to peníze reálně tam nejsou, můžou být pouze takto převestveny až do této výše. Ovšem oni požadují vyšší částku. A pak je zde předpis eh, finančního nařízení, která říká, že čtvrtina částky nemůže být vyčerpána před prvním Římem. To všichni známe, naše rada má vždy velké obavy o tom, aby že by se mohly ty rozpočtové položky vyprázdnit příliš rychle, pak přijde ta zlá realita, to zemětřesení a najednou tady mm, prostě máme požadavky, které vůbec nesouzní s tím světem rozpočtového výboru a rady. Z tohoto pohledu je to, co nyní navrhuje komise, dvojím manévrem. Za prvé, Již nyní zasahujeme do rozpočet kolegy Murešana. Máme tady ten loading ve výši asi 300 milionů eur, což si vypůjčujeme z příštího roku, abychom to mohli zmobilizovat letos. A pak ty peníze, které další jsou ještě nutné, zde říká komise, že může poskytnout ty peníze k dispozici z fondů, které jsou ještě k dispozici a to tak, že, že to jsou vlastně nevyčerpané prostředky z minulých eh, regionálních programů, pokud jsem to správně pochopil. Je, je to tedy, jsou to tedy peníze, které byly k dispozici v podpůrném období do roku 2013 a není tematicky, trošku jsme o tom hovořili s panem Hojslerem. Nyní v rámci uzavírání operačních programů z minulého podpůrného období pravděpodobně, to je ten optimistický ohled eh, od komise, nebudou, eh, je nebudou potřebovat. No já doufám tedy, že to tak je, protože si přeji, abychom Itálii pomohli. Ale byl, byl, byl, byl bych se býval cítil lépe, kdyby nás mohla komise ujistit, že tomu tak skutečně bude. Neboť pokud je v důsledku realizace programu z minulého podpůrního období budou předloženo více faktur, než bylo očekáváno, tak budeme mít problém s financováním a budeme muset eh, ještě více zasáhnout do rozpočtu 2018, více než to zatím plánujeme. A na tomto místě bych ještě jednou poprosil, pokud tedy příležití komise, které máme tady k dispozici, by byly 100, se k tomu vyjádřit, tak je prosím, aby nám vysvětlili je tu finanční konstrukci, kterou navrhuji v DABu 4 Eh, co je naplňuje tou jistotou, že to takto skutečně bude fungovat? Děkuji. Děkujeme, děkujeme pane zpravodaji, děkujeme, že jste nám připomněl opravdu i to, v jaké svízelné situaci se nachází náš rozpočet. A že v podstatě vlastně je důležité tato informace i pro ty, kteří chtějí, aby to bylo ještě rigidnější. V podstatě vysílají signál toho, že Evropa není dostatečně schopná z těchto důvodů rozpočtových výborů reagovat solidárním způsobem na to, co ostatní od nás očekávají. Komise byla požádána, aby vystoupila, pokud jde o tento finanční problém, jakým způsobem za těchto omezení nějak uspokojit veškeré eh, ty naše požadavky, které máme ještě z roku 2016. Takže prosím o základní informace. Děkuji, pane předsedo. Ano, myslím, že eh, pan zpravodaj nám tu konstrukci velice dobře vysvětlil. My teď máme k dispozici jako vyhrazené prostředky pro rozpočet 2017 celkem 1,15 milionů, eh, pardon, milion. To je ta tranše z roku 2017 a téměř celá tranše z roku 2016, která se e, podle pravidla víceletého plánování přenáší, pokud se nespotřebuje. E, my ovšem nemáme e, v současné době k dispozici 100% těchto prostředků, protože, jak zpravda řekl, 25 z té tranše na 2017 musí zůstat k dispozici eh, do 1. Eh, října, takže máme 140 milionů. Ovšem hm, nenavrhujeme v tomto rozhodnutí, aby se celých těchto 140 eh, milionů využilo v tomto případě zemětřesení v Itálii, čili toto zůstává do posledního kvartálu. Ehm, to znamená, že nám určité prostředky chybí, ale finanční rámec nám ve výjimečných okolnostech, což je tento případ, umožňuje, abychom předem využili eh, část té tranše Fondu Solidarity, Fondu Solidarity na rok 2018. No a to my navrhujeme. Chceme, aby polovina prostředků na rok 2018 byla využita předčasně, tak abychom se dostali na ty 2 miliardy. To znamená, že do roku 2018 nám tedy zbude 280 milionů, což je e, vyšší než obvyklý, obvyklý požadavek na Fond Solidarity. Čili a priori eh, tady eh, není důvod předpokládat, že by to nemělo být eh, dost. A navíc pořád ještě máme těch 140 milionů, které musí zůstat ještě na poslední kvartál letošního roku. Čili opět, pokud se nevyužije nebo se nevyužije zcela, tak ten zbytek bude převeden do roku 2018 a přidán k těm eh, zbývajícím prostředkům, které tam na ten rok 2018 zůstává. Čili to, myslím, eh, vyjasňuje tu finanční strukturu. A chtěl bych eh, ještě zopakovat, že v současné době nemáme žádné další požadavky. Ano, my víme, že došlo k zemětřesení v dávné době v Řecku a v Turecku a v Portugalsku máme katastrofální lesní požáry, čili tady e, můžeme počítat e, s tím, že e, tady nějaké požadavky na peníze z tohoto fondu budou, čili ten, těch 140 milionů, které zbývají, pro letošní rok a těch 280 na příští rok bude možné nějaké využít. Pokud se týče financování e RDF, jak se ptal pan Gajer, taky já bych k této otázce předal kolegovi, slovo kolegovi z DG Regio. Ano, děkuji. Já nejsem expertem na rozpočet, ale musím říci, že je správně eh, říci, že členské země Eh, mohli žádat eh, mohli žádat eh, jaksi peníze na starší katastrofy až do března, což se nestalo. To znamená, že nám tam nějaké prostředky zbyly a ty jsou teď k dispozici pro to, aby mohly být využity pro transfery z Fondu Solidarity. Vy jste se ale zmínili i o tom možném přebytku pro rok 2017. Zmínili jste se i o tom, že se tam předpokládá určitý rozpočtový přebytek pro rok 2017? Ano, přesně. Přesně tak. To mi ale připomíná rozpravu z konce roku 2014, kdy jsme hovořili o využití právě těch výjimečných příjmů. To byly ty záležitosti, které se týkaly nadnárodních společností, jež porušily hospodářskou soutěž. Dobře. Takže možná bychom mohli požádat. To znamená, že ty finanční prostředky jsou tam, že jsou k dispozici. Pane kolego, vy jste se ještě chtěl, pane Olbrich, vy jste se chtěl Eh, vyjádřit. Já budu hovořit polsky, protože to je pro mě komplikované. Komisí Evropské. Chtěl jsem se zeptat představitelů Evropské komise, jestli by nám mohla, mohli vysvětlit, eh, co se vlastně děje, jak se nakládá s těmi eh, prostředky pro Itálii. My jsme totiž debatovali o tom, že by se přesunuly prostředky v rámci Eh, politiky soudržnosti, nikoli přesunem z politiky soudržnosti do Fondu Solidarity, eh, abychom tady bylo proto, aby se vlastně eh, urychlili, urychlil ten tok prostředků, protože Fond Solidarity je poněkud komplikovaný, tam ty prostředky, procedury jsou dlouhé. Proto tady italská vláda získala prostředky z politiky soudržnosti. My jsme to jako parlament s určitými výhradami podpořili a tam se tedy eh, rozhodlo, eh, že tedy eh, ty, na tyto peníze se nebude vyžadovat spolufinancování a my jsme to vlastně schválili proto, aby to šlo rychleji, než jak by to bylo schopný udělat ten fond Solidarity. A také italská vláda řekla, že by právě okamžitě chtěla ze svých vlastních prostředků eh, dát 200 milionů. Či jak to vlastně teď je? Takže došlo k přesunu v rámci politiky soudržnosti, a, a nebo jak to vlastně bylo. Já nevím, jestli jsem to rozuměl správně. teď mě, se mně zdá, jako kdyby se Eh, prostředky z eh, politiky soudržnosti přesouvaly do eh, prostředků fondu Solidarity. My tady máme jednak tedy peníze italské, pak peníze z, pro regionální rozvoj a nyní teď tu Solidarita. Takže jak to je? Víte, my jsme právě nyní hovořili v té naší rozpravě o SZP, o tom, že na začátku každého víceletého finančního rámce máme určitě určitou obálku, která je vypočítána pro každý členský stát. To je tak u SZP, jakože u kohezních fondů. Pan Olbricht hovoří o tom, že to zde máme pro Itálii, tento finanční prostředky kohezního charakteru zde ještě nebyly využity, tak proč nevyužít dostatečně to, co je určeno pro Itálii z tohoto fondu, aby možná, pane předsedo, náš výbor pro rozpočet, my jsme vlastně akceptovali ten nový postup, ten nový proces. Členská země podle tohoto nového postupu může si právě využít čas této obálky, ale ne 100%. To znamená ne pro transfer, ale řekněme část eh, toho využít bez kofinancování. Proto se ptám, například u Federu, bez, to znamená 100% bez kofinancování. No ale například tam se mm, počítá pro ten regionální rozvoj Itálie, například v rámci tohoto fondu. Rovněž se mohu zeptat, zda bychom nemohli dočasně využít tyto finanční prostředky, poté je vrátit, jakmile budeme, jakmile nalezneme dostatečné finanční prostředky v rozpočtu. Prostě je důležité, aby Itálie měla tu hotovost k dispozici co možná nejrychleji, tu pomoc, kterou jim chceme dát. Děkuji, pane předsedo. A možná bych eh, to zkusil vyjasnit pro pana Olbrichta, jak se ptal. Tady není řeč o přesunu prostředků z Fondu soudržnosti do Fondu Solidarity. To jsou dva různé oddělené zdroje financování. Z Fondu Solidarity navrhujeme mobilizaci 1,2 miliardy. Kromě toho, tedy navíc, úplně zvlášť, je dohoda, že se spolufinancováním 95 se poskytnou další prostředky Eh, na odstraňování škod po zemětřesení. Jenomže toto celkem, eh, tam došlo ke škodám více než 20 eh, miliard, tak 5% z toho může jít z regionálního rozvojového fondu, což teoreticky může dosáhnout až zhruba 1 miliardy. Čili v Itálii ty prostředky, které jsou alokovány regionům, pak bude-li si to Eh, Itálie přát, může to přeprogramovat až do výše jednoho, eh, jedné miliardy, ale to může být mnohem méně, teoreticky až jedna miliarda, tak ten Itálie má prostě právo eh, po schválení Evropskou komisí přesměrovat ty fondy ne tak, jak se původně počítalo, ale do těch postižených regionů. Já se ještě dívám tady na kolegu z DG Regio, jestli by se chtěl eh, eh, pan Obricht. Myslím, že je to pouze 95%. Na počátku to bylo 100%. Já jsem se asi spletl. Ten kompromis byl 95%. Promiňte, já jsem nechtěla, aby došlo k nějakému nedorozumění. Já si myslím, říká pan předseda, že bychom to mohli uzavřít. Rozpočtový výbor samozřejmě si přeje, aby co nejrychleji toto bylo k dispozici, aby Koreper odsouhlasil tento opravný rozpočet číslo 4 bez pozměňovacích návrhů 12.7., aby došlo k urychlení přijetí tohoto návrhu 4. září by rada měla přinést písemnou reakci a my budeme reagovat na našich schůzích 30. a 31. 38. Hlasovat na plenárce budeme v září ve Štrasburku. Pozměňovací návrhy ke zprávě, kterou připravuje náš hlavní zpravodaj pan Gajer, mohou být předkládány do 11 hodin 14.7. Pane zpravodaji, chcete k tomu ještě nějaké poznámky? ne, pouze taková všeobecná. Na tomto místě si musíme uvědomit ještě jednu věc, a totiž, že peníze, které jsou eh, eh, k dispozici pro Fond Solidarity na rok 2018, si tady zavazujeme již nyní. Polovinu té částky z drobých důvodů. Samozřejmě Itálie potřebuje tuto pomoc. Ale tím rozpočtový rok 2018 ještě ani nezačal a už máme z půlky prázdný fond Solidarity. To bych s vámi ještě jednou rád probral v našich rozpočtových úvahách na rok 2018 to musíme zdůrazňovat. Nemůžeme si tady rozhodnutím stanovit, že v roce 2018 už nedojde k žádné záplavě země třemi třesení či nějaké přírodní katastrofě. A takto, že nám vystačí ty prostředky, které nám tam zbývají. Na to jsem pouze chtěl upozornit. Eh, parlament a také naše vyjednávací partnery pro vyjednávání na rozpočet 2018, že ještě již nyní hluboce saháme do těch peněz na těch dva, eh, pro rok 2018 a je třeba to neustále politicky zdůrazňovat. Ano, takže já skutečně, skutečně si myslím, že to vypadá, že ten rozpočet prostě není úplně jistý. Ještě pan Olbricht, eh, možná bych mohl zdůraznit to, že my jsme se vždycky byli za tu krizovou rezervu, protože jinak vidíme, že ten systém, dnešní systém nefunguje. Měli bychom připomínat, že my jsme vždycky za tuto krizovou rezervu bojovali. Víte, já mám spíš pocit, že se solidaritě sice věnujeme, protože když jsme za to odpovědní, tak se tomu máme věnovat, ovšem najednou nemáme dostatečné prostředky, čili děláme to pro eh, naše Evropany, v podstatě vlastně děláme takové divadlo neschopné Evropy potom samozřejmě to vede k populistickým argumentům a všem těm euroskeptikům. Čím bychom dnešní schůzi ukončili, protože zpráva pana Deprého bude mm, prezentována zítra dopoledne. Ví. Začínat budeme ale až v 9.30, ne v 9 hodin, jak bylo řečeno. A začneme eh, agenturami. Jenské Geyer je zpravodajem. Poté se budeme věnovat zprávě eh, pana Depreho, který měl vystoupit dneska. Nikdo již nechce vystoupit, tím končím dnešní schůzi. Zítra se uvidíme v 9.30.